Not maybe. Um, good morning, dear colleagues. Dobré ráno, kolegové. Zahájíme naše společné zasedání rozpočtového výboru a výboru pro hospodářské záležitosti. Čeká nás důležitá zpráva a důležitý úkol, což je hlasování o programu Invest EU a nejdříve nás čeká předložení pozměňovacích návrhů. Především bych rád přijal pořád jednání a pokud nemáte výhrady, není tomu tak, děkuji, e, nemám, co bych vám oznamoval a přejdeme tedy k oné prezentaci pozměňovacích návrhů. Jak víte, Intenzivně jsme na tomto tématu pracovali. Předám slovo novým zpravodajům také, eh, kteří připravovali kompromisní návrhy. A jako, nejdř, jako prvního požádám jo, Joseho Manuela, eh, jako spolupředseda, aby se také vyjádřil. Chcete mluvit do mého mikrofonu, nebo jak to uděláme? Omlouvám se, měli jsme začít před několika minutkami, ale kromě jiného eh, eh, nám tu pořádně nefungují mikrofony, tak se takto dělíme o mikrofon, musíme se s tím vypořádat a omlouváme se. Nebylo to kvůli tomu, že by Roberto ještě neměl dopitou kávu. Ano, můžu mluvit odsud asi. Tím také získáváme čas, protože chápeme, že tu jsou určité problémy s cestováním a očekáváme tedy, že poslanci přijdou hlasovat, ale ze všeho nejdříve tedy předneseme tuto krátkou výměnu názorů. Jose Manuel, prosím. Děkuji, pane předsedo. Budu mluvit portugalsky. Především bych chtěl poděkovat spolu s pravodajovi eh, Robertu Galtierimu a myslím, že jsme dosáhli dobrého kompromisu. Tato zpráva bude dobrá a podařilo se nám uzavřít eh, tedy toto téma v našem funkčním období. Pak samozřejmě uvidíme, jak budou schváleny částky ale my se snažíme dokončit alespoň tedy tento legislativní text, jak je s těmi eh, částkami, jak eh, byly předpokládány. O, já, já také doufám, že rada bude ochotná učinit eh, kroky vpřed, protože toto téma je velice důležité pro Evropany. Potřebujeme investice, aby Evropská unie mohla být inkluzivní, kompetitivní a konvergovala eh, k soudržnosti. Bude zapotřebí investovat, aby se zaplnila prázdná místa na trhu. Investovat se musí tak, abychom investovali tedy vyváženě jak tematicky, tak z geografického hlediska. Děkuji tedy jak panu Gualtierimu, tak všem politickým skupinám, které přispěly eh, k těmto kompromisům. Všechny politické skupiny spolupracovaly a já bych chtěl poděkovat eh, zpravodaji Cepal a Otmar Karas, oba významnou měrou přispěli, ale chtěl bych poděkovat v podstatě všem kolegům, protože všichni, kdo se zúčastnili, jak si noví zpravodajové, tak další kolegové hodně přispěli. Šlo nám především o to, abychom eh, postavili dohromady tři nástroje finanční, které budou mm, se navzájem doplňovat. Eh, hlavní je to, že se nejedná o pokračování Junckerova investičního fondu. Jedná se o fondy pro životní prostředí, finanční nástroj LIFE a bývalý program sociálního financování AZE a všeho, co souvisí tedy s horizontem 2020. Šlo nám tedy o to, abychom měli správně na definovanou adicionalitu v, v jednotlivých strukturách, protože tak to nefunguje v nástrojích e, jako live pro životní prostředí, pro sociální cíle. A e, ve finančních nástrojích, které souvisí se sociálními partnery. To všechno jsme tedy měli na paměti a přitom jsme měli ještě další cíl, a to je smysl toho, že e, v letech 2020-2027 snižujeme záruky, které teď existují pro různé nástroje v letech 2014 až 2020. A to je důvod, proč přecházíme z 38 milionů na e, více než 40 milionů a já bych chtěl říci, že tato částka bude, nebo byla schválena už eh, na plánu zasedání a stanovisko Evropského parlamentu je už začleněno do této zprávy. Hlasování, které už tedy proběhlo na plenárním zasedání ohledně, eh, ohledně těchto eh, částek, Eh, současně vyžaduje, eh, že zde nebudou další finanční eh, zdroje oproti těm, tedy, které zde jsou už v tomto období. My navrhujeme posílení v sociální oblasti a pro malé a střední podniky. Co se týče záruky, to je 75 z Evropské investiční banky. A kolik ještě mám času? Kolik minut ještě můžu mluvit? Dvě minuty. Dvě minuty, říká náš sekretariát. Ale, ale ty už jste měl, ne od teď. Ne. Dobře, takže 75% Evropská investiční banka a 25%, které zbývají z ostatních bank. Ale je tu flexibilita pro využití záruky a také doufám, že eh, tato možnost bude využita členskými státy i v oblasti regionálního rozvoje. Děkuji, Jose Manueli. Vážení eh, kolegové, eh, Eh, my jsme se s Robertem dohodli, eh, že budeme eh, moderovat tuto debatu a Roberto povede hlasování. A nyní dávám slovo kolegovi Gualtierimu, má dvě minuty jako spoluzpravodaj, prosím. Eh, děkuji, pane předsedající. Už eh, nemám toliko, kolik bych dodal. Chtěl bych poděkovat eh, všem stínovým zpravodajům a všem zaměstnancům. Myslím si, že jsme odvedli opravdu velmi dobrou práci a že v kompromisech jsme zapracovali co nejvíce možných stanovisek různých politických skupin. A hlavní otázka, kterou jsme chtěli zapracovat, je, Eh, otázka různorodosti eh, definici, pokud je o eh, cíle politické, politické a jak řekl Roberto, je tady počet různých nástrojů a na jedné straně musíme být e, efektivní, e, pokud je o ten jednotný fond, ale zároveň nemůžeme riskovat, že bychom přišli o tu e, specifičnost jednotlivých nástrojů, které jsou tímto spojovány. A zlepšili jsme zprávu pomocí řídící rady a také díky lepšímu složení rady pro dohled a také to souvisí sekretariátem a myslím si, že jsme našli velmi dobrou rovnováhu mezi EIB eh, e a mezi komisí a s ostatními eh, partnery, kteří eh, budou provádět tuto problematiku. Také tady máme určitou flexibilitu, co se týče aktů v přenesené pravomoci, tak tam máme lepší parlamentní dohled a otázka eh, flexibility se také zlepšila, pokud jde o přidělený zdrojů mezi jednotlivými okénky. Potom otázka udržitelnosti. Eh, tato dimenze je také obsažena a potom v některých úvodních eh, ustanoveních jsme se vina snažili nalézt rovnováhu, tak abychom šířili oblast působnosti Invest EU a potom ta otázka té Eh, adicionality se nemohla rozšířit všude, ale nechtěli jsme přijít o tu samotnou koncepci, eh, takže tam máme eh, znění, které se týká politické nezávislosti, potom toho trhu jako hnacího motoru. A tím si myslím, že se nám podařilo zohlednit různé pohledy na věc. Chtěl bych tedy poděkovat všem stínovým zpravodajům za konstruktivní přístup. Vynasnažili se, aby byli co nejotevřenější a proto bych chtěl požádat o podporu této práce během hlasování. E, děkuji vám. Čas nás poněkud tlačí, e, proto bych vás chtěl požádat, abyste se drželi předepsaného času. E, Eh, pan Karas tady ještě eh, není, ale eh, vidím, že přichází paní Gardia Zabal. Už máme hlasy, já bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům. Myslím si, že konečná dohoda je dobrou dohodou a myslím si, že při vyjednávání s radou to bude dobré a myslím si, že tento plán je opravdu velmi dobrý, abychom Eh, pomohly rozvoji ekonomiky a také, abychom dosáhli eh, udržitelných cílů rozvoje. Děkuji, to bylo velmi krátké. A nyní pan Paket za EKR. Děkuji, pane předsedající. Eh, chtěl bych poblahopřát spoluspravodajům za práci na tomto dokumentu. Myslím si, že za krátkou dobu odvedli obrovskou práci ale znamená to, že i pro stínové zpravodaje nebyl dostatek eh, času. Je důležité, abychom mohli eh, zahájit trialog eh, co nejdříve, ale lépe času by bývalo bylo lépe. EKR podporuje myšlenku Invest EU je určitě smysluplné, aby se spojilo 14 různých nástrojů a obecně můžeme říci, že souhlasíme s kompromisy. Některé věci bychom udělali jinak, ale ten text jako celek je e, akceptovatelný. Chtěl bych poukázat na několik bodů. My si myslíme, že Invest EU zvýší dopad na rozpočet Evropské unie a proto e, nepodporujeme kompromis o rozpočtu, ale myslíme si, že můžeme udělat více při použití méně prostředků. V původním e, návrhu ta zpráva se zala být komplikovaná, ale my si myslíme, že tento text je nyní lepší. My bychom bývali upřednostňovali, aby EIB eh, e se eh, zabývala rizik, eh, zprávou rizika a to se týká i EFSI. A myslíme si, že zde bývaly mohly být ustanovení, pokud je o EIB, aby došlo k vyřešit nějakékoliv střetu zájmu. Je důležité, abychom měli tyto záruky Eh, v kompromisu a jakmile tato záruka bude poskytnuta, tak eh, tady bude odpovědnost pro celý tento proces. A samozřejmě zde tedy došlo k zlepšení v porovnání s EFSI. Eh, děkuji vám. Jsem velmi rád, že toto bylo tedy zohledněno ze strany kolegů. Vidím, že pan Karas tady ještě není. A nyní eh, za Alde, prosím. Ne, nikdo tak. A nyní pan Torvalds. Eh, děkuji. Eh, pokusím se poukázat na nejdůležitější otázky, co je asi nejdůležitější vzhledem k tomu, jaký čas máme. Tak mm, a uh, chtěl bych poukázat nejenom na moje asistenty, ale i chtěl bych eh, se zmínit o všech politických eh, konzultantech, protože bez nich bychom bývali tohoto nedosáhli. A chtěl bych poukázat na některé výzvy. Co se týče toho, že by byly zapracovány národní banky do této struktury, tak si myslím, že tady se jedná o takové nejisté vody. A já se ptám, my tady uh, řešíme uh, jejich rizika uh, správným způsobem? Ne, my musíme být uh, otevřeni vůči změnám. A druhá věc je, že struktura, když se podíváte na strukturu s ohledem na všechny organizace, které jsou zde zahrnuty, tak si myslím, že se jedná o strukturu, která je velice náročná na zprávu z časového hlediska. A potom za třetí, eh, jedná se o otázku členských eh, států, těch oddílů a nevím, jestli se to ubírá správným směrem, protože eh, pokud jde o selhání trhu, když hovoříme o tom, proč selhal trh, tak si myslím, že bychom zde měli vzít v potaz, že Eh, tady eh, stranou, eh, nebo existují mnoho, existuje tady mnoho otázek, které s tím úzce souvisí, nená se pouze o to samotné selhání trhu. A my máme takovou tu tendenci nabalovat vánoční stromeček. Um, omlouvám se, čas nás tlačí, říká pan předseda tak eh, toto jsou tedy ty nejdůležitější věci. Eh, děkuji vám. A nyní pan Tremoza i Balcels. Eh, pan Tremoza, chcete odejít? Pan Tremoza. Děkuji. Já plně souhlasím s tím, co řekl kolega Nils. Myslím si, že můžeme eh, zrychlit dialog a přeji vám všem hezké Vánoce. A nyní pan Gigold za zelené. Ne, ten tady není. Prosím. Máte jednu minutu. Eh, děkuji. Eh, děkuji zpravodajům a všem, kteří pracovali na tomto aktu za odvedenou práci pro nás je nejdůležitější otázkou, pokud je o podporu investic v Evropské unii a pokud je o překonání investační mezery, tak otázka je, aby e, toto bylo udržitelnější z hlediska environmentálního a z hlediska ekonomického. Proto jsme předložili naše pozměvací návrhy v tom smyslu, že chceme zlepšit otázku e, e, pokynů udržitelnosti a také jsme chtěli, aby se to rozšířilo eh, na všechna ta politická okénka a operace. A eh, zároveň také jsme chtěli, aby eh, se zvýšil cíl, který je zaměřený na otázku životního prostředí a to je 65 v případě tohoto politického okénka. A také jsme spokojeni s tím, že se nám podařilo Eh, zavést nové ustanovení pro, energetick, eh, pro energetickou účinnost v případě budov a jejich eh, renovací. To je tedy další politické okénko. A pro nás bylo důležité vyjmout odkaz na obranu jako oblast operační a chtěli jsme, aby tam byl zaveden odkaz na sociální ekonomiku, na sociální podnikání a pomořit genderovou eh, rovnost, genderový eh, mainstreaming a zohlednit také regionální banky eh, pro podporu. A potom hlavní obavy z naší strany, tak to je nedostatek jasného vynětí eh, projektů, které by mohly být potenciálně škodlivé pro životní prostředí. Potom ještě máme eh, další obavy, ale eh, vzhledem k času, tak mohu říci, že souhlasíme s kompromisy a že budeme tedy podporovat pozici parlamentu. Děkuji. Pan Papadimulis a paní Niriáda tady nejsou. Eh, pan eh, Vali za EFDD zde rovněž není, tak eh, nyní paní Kapl za ENF. <clears throat> Děkuji, pane předsedající. Já jsem spokojená s kompromisy. Pokud o Invest EU, považujeme tento program za velmi důležitý a je důležité, abychom překonali tuto mezeru v oblasti investic, ke které došlo v době krize. Je důležité, abychom zlepšili eh, otázku provozní, pokud je o Evropskou investiční banky. Je potřeba tyto aspekty zohlednit v případě eh, tohoto programu je potřeba překonat investiční mezery a je důležité, aby EU eh, poskytla finanční prostředky právě v těch citlivých oblastech. A v případě EFSI a Invest EU si myslím, že to jsou opravdu velice dobré věci, je to pozitivní nástroj a my to vítáme. Děkuji. E, přeje si ještě e, někdo vystoupit? Nějaký další člen našeho výboru? A chtěl bych ještě eh, eh, požádat eh, oba poslance, aby nám dali hlasovací seznam, to by bylo dobré. Pan Papadimulis, já bych chtěl dát slovo panu Papadimulisovi. Prosím, máte slovo, pokud chcete vystoupit. Děkuji. jsme eh, všichni trochu pod časovým tlakem vzhledem k mm, problémům s dopravou. Eh, já bych chtěl poděkovat eh, všem spoluspravodajům. Myslím, že se nám podařilo dosáhnout funkčního kompromisu. Ten projekt, o kterém budeme hlasovat, obsahuje některé pozitivní návrhy, jako je rozvoj strategie EU 2020, Evropský pilíř sociálních práv a také hospodářská a sociální soudržnost v EU. Pane předsedo, nemůžu pokračovat, pokud tady bude takový hluk. Máte pravdu. Room. Thank you very much. Nyní řečník bez mikrofonu. But now you should use a micro. Prosím, použijte mikrofon, říká pan předseda. Jsou tady také ustanovení, která se týkají eh, živelných katastrof, životního prostředí, energetických záležitostí, eh, pomoc malým a středním podnikům. Také se soustředíme na tvorbu pracovních míst a podobně. Pak je tady otázka regionálních nerovností. To eh, opravdu vyžaduje velkou pozornost, na to se musíme soustředit eh, ve zprávě i v návaznosti na výsledky předchozího finančního rámce. Invest EU je další příležitostí pro Evropskou unii, jak prokázat, že skutečně má politickou vůli k odstranění sociálních i regionálních nerovností. Může to být nástroj na posílení regionů a odvětví, které nejvíce trpí nedostatkem investic. Může to také posloužit k posílení malých a středních podniků, k boji proti nezaměstnanosti a Může to eh, také pomoci těm nejzranitelnějším vrstvám společnosti. Také transparentnost je důležitá věc a myslím, že se nám eh, podařilo udělat některé kroky, i když nedostatečné tímto směrem. Myslím, že program Invest EU eh, potřebujeme pro transparentní demokracii. Pokud jde o ty čtyři okruhy, ty považujeme všechny za důležité. Já už končím, pane předsedo. A závěrem tedy chci říci, že máme určité výhrady ke zprávě jako celku a proto nebudeme hlasovat pro. Děkuji. Nikdo další se o slovo nehlásí, tak eh, navrhuji, abychom začali s hlasováním a předávám slovo Robertovi Gualtierovi, který nyní bude předsedat. Děkuji. Myslím, že můžeme přistoupit k hlasování, leda, že by pan Vali ještě chtěl něco říci nikoli, takže bych vás poprosil, abychom provedli testovací hlasování, zahajuji hlasování. Oh, okay, no. so we need to wait three... Tak ještě musíme tři minuty počkat, musíme začít 9.15, ne? Ne, tak všechno zpět. Nikde nebylo napsáno tedy 9.15, jak mi někteří kolegové. 9. Tak je to v pořádku. Takže proběhlo testovací hlasování. Musíme teď ještě přivítat nového uh, socialistického poslance Kejse Winborna. Jsem rád, že jste se připojil uh, mezi nás. A začneme tedy hlasováním o programu Invest EU. Návrh, takže test byl ukončen. Dopadlo to dobře, můžeme začít návrh 138 jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Plus jeden pan Simon. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 325, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Tran 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 326 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijato. 333 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis B pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis C pro, proti, zdrželi se přijato, NV26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Regi 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, tran 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis D pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis. Nemůžu najít stránku E, ano, já vím, že je po DE, ale teď jsem přeskočil stránky a to jsem nějak přehnal, takže kompromis E pro, proti, zdrželi se, přijato, Kompromis F. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis G. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis H. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis I. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis J. Pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 526 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 527 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis K pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 552 pro, proti, zdrželi se přijato, 560 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis L pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis M pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis N na straně 44 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis O strana 48 pro, proti, zdrželi se přijato. Přijato kompromis P pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis Q pro, proti, zdrželi se. Přijato návrh 641, strana 55, 641 pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis R pro, proti, zdrželi se. Přijato návrh 695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 proti, zdrželi se přijato, 722 pro, proti, zdrželi se při... zamítnuto, tresto 15, pro, proti, zdrželi se přijato, kom... kompromis 2 TV pro, pro, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis X pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis Y pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis Z pro, proti, zdrželi se Přijato teď na stranu 81. Sedmset sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis AA, pro, proti, zdrželi se, přijato, Návrh 139 na straně 85 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AB pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 149 pro, proti, zdrželi se přijato. Ne, tak zamítnuto, omlouvám se, i TRE 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. TRAN 2 pro, proti, ne, to nepadá, protože to nebylo přijato, takže ITR 2, zamítnuto, TRAN 2, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis AC, pro, proti, zdrželi se, přijato, návrh 108, 155 a 156, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 157 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto regi 3 odděleně, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto kompromis AD, pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis AE, pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis AF, pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis AG, pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 4 pro, pro, pro 4 na straně 92 pro, proti zdrželi se přijato. 183 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 184 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis AH. H pro, proti zdrželi se přijato. Návrh 7 strana 95 a 200 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 199 pro ústní pozměňovacím návrhem, výraz guidance pro, proti, zdrželi se. Přijato. Dvěstě jedna pro, proti, zdrželi se. 201 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Rejšky 6 pro, proti zdrželi se. Přijato. Teď to všechno padá. Regi 7. Tak tady to je nějak špatně napsáno. Takže AI strana 98, kompromis AI pro strana 98 nahoře, tak jsem to neviděl. Pro kompromis AI, strana 98 pro, proti, zdrželi se, přijato Train 11 pro, proti, zdrželi se, přijato Tran 12 pro, proti, zdrželi se, přijato Tran 14 pro, proti, zdrželi se, přijato Tran 15 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis A je pro, proti, zdrželi se. Přijato. ITRE 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AK pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AL pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AM pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 241 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis AN pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AO pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AP pro, proti, zdrželi se, přijato a Q a Q pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis AR, pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis AS, pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis AT, pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis AU, pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis AV, pro, proti, zdrželi se. Přijato a dvojité V pro, proti, zdrželi se. Přijato. Návrh 300 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Regi 16, hlasujeme o tom. To je totéž, dobře. Kompromis AX pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis AY pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis AZ pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis BA, pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis BB, pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis BC, pro, proti, zdrželi se přijato. Kompr- kompromis BD, pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis BE, pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 323, pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní jmenovité hlasování o textu v pozměněném znění plus jeden zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. 51 pro, 5 proti, 3 se zdrželi, takže 52 proti. Blahopřejeme eh, nám všem a děkujeme i za skvělou práci sekretariátu, politickým poradcům. Takže půjdeme na plenární zasedání, protože to souvisí s víceletým finančním rámcem a máme horizontální dohodu, že všechny věci, které se týkají VFR, se budou probírat na plenárce, proto tady nežádáme o mandát pro trialog. Tím tedy můžeme uzavřít tu společnou část. Další schůze v tomto formátu v úterý 29. ledna 2019. Milí spolupředsedo, děkuji. A teď jsme byli příliš rychlí. Máme tedy přestávku, ale v 9.45 bude eh, hlasování už jenom výboru Ekon o referenčních kritériích. Takže společné jednání výboru Ekon a Buč. Chcete hlasovat hned? Pokud můžeme, můžeme hlasovat, leda, že by někteří kolegové z Ekonu ty by tady vlastně měli být, takže já velice rád eh, to odhlasuji už teď. Nebudeme hlasovat ve 45 teď, ale potřebujeme pár minut, protože se musí nějak přepnout hlasovací přístroje, protože teď budeme mít hlasování pouze ve formátu Econ, takže pozastavíme na dvě minutky a potom budeme hlasovat.